o šengenském AKY. Jsou tady dva návrhy z března 2009 eh, předložené komisí eh, v rámci hákského programu a také z hlediska změn eh, po integraci šengenského AKY do evropského AKY. To všechno se odrazilo v těchto návrzích a Eh, bylo to eh, zařazení do prvního i druhého pilíře. V říjnu 2009 parlament odmítl oba tyto návrhy a žádal eh, o schválení v rámci procesu spolurozhodování. A my jsme se rozhodli, že počkáme, až vstoupí v platnost Lisabonská smlouva, abychom mohli analyzovat, do jaké míry Evropský parlament se může zúčastnit schvalování Za českého a švédského předsednictví jsme tedy čekali, až vstoupí v platnost Lisabonská smlouva a teprve poté jsme chtěli pokročit dále. Lisabonská smlouva v platnost eh, vstoupila, návrhy podle třetího pilíře tedy tím pádem už nebyly aktuální a eh, komise řekla, že článek 74 by měl být tím vhodným právním základem. To ovšem mělo být ještě dále analyzováno. V roce 2010 měla problehnout tato analýza a 16. listopadu komise schválila revidovaný návrh, který bere v úvahu vstup v platnost Lisabonské smlouvy a také bere v úvahu názory vyjádřené do té doby členskými státy. Hlavním cílem návrhu je zlepšit současný mechanismus. Během loňského roku v pracovní skupině Schengenské skupiny se eh, hovořilo o tom, jak vytvořit účinnější mechanismus a jak vzít v úvahu nejnovější vývoj. Dalším cílem je eh, aby se také uchovala důvěra mezi členskými státy, které aplikují šengenské aky. Účinnější mechanismus eh, díky eh, víceletému programu, eh, ročním programům a také vyhodováním, vyhodnocováním rizik za využití celé řady expertů, kteří ovšem budou mít potřebné know-how. Komise také poskytne jasné eh, podávání výkazů a jasný, jasný follow-up eh, doporučení. Důležité pro vás je, aby to bylo náležitě transparentní a aby se informace předávaly do parlamentu. A nyní eh, otázka právního základu. Trošku podrobněji. Já už jsem uvedla, že v roce 2009 jsme se opírali o článek 66 smlouvy a článek 74 je tedy nástupcem tohoto článku. Musíme to ale zvážit velmi pečlivě a možná, že právě článek 74 je příliš omezený. Článek 74 hovoří o spolupráci mezi komisí a členskými státy, ale tento návrh se týká také agentur čili jde to trošku za rámec tohoto článku. Týká se to správné aplikace AKI a návrh eh, hovoří také o nahodilých návštěvách. Eh, ty by také asi šly trošku za rámec interpretace eh, administrativní spolupráce. Článek 74 také počítá pouze s konzultacemi Evropského parlamentu. Takže nové úvahy o právním základě kladli tuto otázku. Co tedy si s tím počít? Vytváříme mechanismus, který má ověřovat správné uplatňování AKY, které nám umožňuje mít e, vnitřní prostor bez hraničních kontrol. A e, tady jsou další doprovodná e, opatření. Není to tedy změna legislativy v té podstatě věci, například neměníme šengenský eh, základ, ale vytváříme mechanismus, který nám umožní udržet celý tento prostor bezhraničních prost- kontrol. Článek 77, eh, to cituji, zajistit eh, že nebudou prováděny žádné kontroly osob uvnitř vnitřních hranic. Článek 77 Dále pokračuje, že tedy Rada i parlament eh, v souladu eh, s řádným legislativním postupem zajistí, že nebudou prováděny žádné kontroly osob uvnitř eh, vnitřních hranic. Tento návrh tedy může být schválen postupem spolurozhodování. Další otázka v tomto rámci zní, proč jsme tedy nezvolili článek 70. Článek 70 je nový článek, který byl vložen do Lisabonské smlouvy a eh, hovoří o posouzení politik v oblasti vnitra a justice. Eh, Evropská komise zastávala názor, že po začlenění tohoto AKI eh, mechanismus, se kterým se počítá pro posouzení dobrého uplatňování AKY se nemůže opírat o článek, který hovoří pouze o spolupráci komise. A ještě důležitější pro vás asi bude to, že článek 70 hovoří pouze o tom, že národní parlamenty a Evropský eh, parlament jsou informováni. Řekli jsme si, že autoři Lisabonské smlouvy, kteří eh, dali plnou úlohu zákonodárce Evropskému parlamentu určitě neměli eh, záměr eh, dát slabou úlohu Evropskému parlamentu v tomto mechanismu, který eh, posuzuje dobré uplatňování šengenského aky. Takže důsledkem toho všeho je takzvaná variabilní geometrie a mechanismus Eh, tedy se provádí pouze poté, co se zrušily eh, kontroly na vnitřních hranicích. Eh, neposuzuje, co státy dělali předtím nebo v rámci přípravy na zrušení těchto kontrol, ale až po, zave- po zrušení všech těchto kontrol. A pokud si rada bude přát, dává to možnost použít stejný mechanismus také pro posouzení Eh, zrušení vnitřních kontrol po eh, eh, vstupu v platnost příslušného nařízení, to znamená až po té, co Rumunsko a Bulharsko také vstoupí do šengenského prostoru. Irsko a Spojené království nejsou posuzovány v rámci tohoto mechanismu. Chtěla bych ještě také vás upozornit na aktéry nového mechanismu, jak už jsem uvedla. Nový mechanismus eh, odráží institucionální realitu. Členské státy a komise eh, spolupracují s komisí. Není to pouze komise samotná, je to také ve spolupráci s členskými státy. Členské státy jsou plně zainteresovány a pracují ve vzájemné důvěře. Pracují postupem komitologie. Pokud je o vaši úlohu, Eh, vzhledem k tomu, že jde o přijetí spolurozhodováním, Evropský parlament dostane doporučení eh, hodnocení a eh, Evropský parlament, stejně tak jako Rada, budou náležitě informovány a zpráva bude také předložena parlamentu. Ještě trošku podrobněji, pokud je o rozsah tohoto mechanismu k ověření uplatňování šengenského aky. Když tady již je existující mechanismus, například eh, směrnice o střelných zbraních, která je monitorována separátně, eh, to tedy nebude nutné eh, posuzovat tady, protože se chceme vyhnout tomu, aby se věci překrývaly. Tady důležitá věc je respektování základních práv při uplatňování AKY. Hodnocení se může týkat Eh, návštěv, eh, exkurzí přímo na místě, ale také vyplnění eh, dotazníků a bude se to týkat také ohlášených i neohlášených návštěv. Bod je vytvoření víceletého programu, kde každý stát bude hodnocen alespoň jednou za pět let. Frontex poskytne analýzu rizik abychom využili know-how eh, Frontextu, když eh, posuzujeme eh, vnější hranice. A pak bude ještě roční program. Roční program se bude týkat návštěv jednotlivých zemí, ale můžou tam, mohou tam být také regionální návštěvy Předpokládáme, že vytvoříme půl expertů. Členské státy mohou jmenovat své experty, kteří se budou účastnit těch eh, návštěv přímo na místě a kteří budou mít příslušné know-how. Komise pak vybere ty týmy expertů společně s experty z členských států, z experty z Frontexu i z Eurojustu eh, se budou provádět kontroly přímo na místě. Další důležitá věc je snížení eh, počtu expertů na 8 na ohlášené návštěvy a 6 na neohlášené návštěvy. Dva Eh, experti, jeden eh, z komise a jeden eh, z členských států, budou v čele takového týmu expertů. Další důležitá věc v nařízení je také možnost neohlášených návštěv na vnitřních hranicích. Tam budou pouze pracovníci komise, protože komise se domnívá, že v takových konkrétních případech Eh, tady není v sázce vnitřní bezpečnost, je to spíše otázka zajímající eh, občany, kteří mají zaručen volný pohyb uvnitř šengenského prostoru, což je jeden z velkých eh, výsledků proto můžeme provádět takové kontroly na vnitřních hranicích a to by byly neohlášené návštěvy na vnitřních hranicích, abychom zkontrolovali, že se tam neprovádějí žádné kontroly. A pak je tady otázka hodnotící zprávy. Zprávu vypracují ti experti z komise i z členských států, kteří se účastnili příslušné návštěvy přímo na místě. A oni budou v té konkrétní zemi, mohou tam klást otázky. A posuzovaný stát může také sepsat vyjádření k hodnotící zprávě. E, doporučení bude předáno také Evropskému parlamentu a členské státy předloží akční plán, kde bude jasný časový harmonogram a akce, které mají být prováděny na odstranění slabin. Ohlášené i neohlášené návštěvy mohou být opět zorganizovány, aby se zkontrolovalo, zda příslušný stát plní doporučení. Komise pak podá zprávu radě i Evropskému parlamentu v co nejkratší lhůtě. Stále se tady odkazujeme na komitologii, což je vlastně takový starý postup. Eh, to se nahradí odkazem na eh, prováděcí pravomoci podle článku 2 smlouvy. Článek 17 a 18. To jsou články o transparentnosti, eh, zejména o předávání doporučení ze strany komise do parlamentu a také eh, výroční eh, zprávy o provedených kontrolách a hodnotících zprávách. A poslední články pak Eh, říkají, že mechanismus se týká pouze těch kontrol po zrušení kontrol na vnitřních hranicích a je. Doufám tedy, že jsem poskytla co nejstručněji potřebné informace. Děkuji. Sama, now. Děkujeme. A nyní náš zpravodaj Carlos Coelho se vyjádří, než dáme slovo ostatním poslankyním a poslancům. Takže, pane zpravodaj, máte slovo. Děkuji, pane předsedo. Nejdříve bych chtěl poděkovat Evropské komisi. Parlament v roce 19. 10. 2009 Eh, odmítl iniciativu Evropské komise, protože model hodnocení již nebyl adekvátní. A protože parlament vlastně již měl nárok na spolurozhodování. Změnil se zde právní základ a komise předložila návrh, nový návrh, který již má nový právní základ a který dovoluje Evropskému parlamentu právě se účastnit celého procesu v rámci spolurozhodování. A já bych chtěl zde přivítat tuto iniciativu komise, která zohlednila to, co chtěl parlament a která vlastně předkládá kompromis, která paní komisařka Cecílie Monstromová s námi dohodla. V podstatě ta hlavní věc zde již byla vysvětlena, jak vypadá ten mechanismus hodnocení, která komise navrhuje. Je to metodologie, která se zakládá na šetření a na návštěvách přímo v terénu. Tyto návštěvy na v místě mohou být buď ohlášené, anebo naopak neohlášené. Má zde být jakýsi pětiletý plán. Každých pět let veškeré členské státy, které jsou součástí šengenského prostoru, budou hodnoceny. A dále je tam obsažen jakási spolupráce s obsažena spolupráce se Frontexem. Je to tedy jasné, pokud Evropská unie má agenturu, která má mandát, jako je Frontex, tak je naprosto přirozené, že tato agentura se v tomto novém systému hodnocení využije tím nejlepším možným způsobem. Dále Mám zde ještě několik věcí, které jsou takové otevřené. Za prvé je to ta skutečnost, že komise trvá na rozlišení mezi systémem hodnocení, který eh, se bude používat na státy, které patří do šegenského prostoru a mm, mezi systémem hodnocení, který se bude vlastně provádět eh, na státech, které ještě chtějí přikročit. Já jsem to kritizoval, řekl jsem, že by zde neměly existovat dva systémy, že by zde měl být stejné e, způsob e, splnění všech pravidel, totiž to, co chceme od kandidátských zemí má být to též, co budeme chtít od zemí, které jsou již součástí šengenského prostředu. Je pravda, ve článku 20 e, vlastně komise zde otevírá možnost pro radu aplikovat nový mechanismus, který by se právě týkal zemí, které chtějí přistoupit. Já jsem to nepochopil. Pokud je nutné, aby zde bylo rozhodnutí instituce, tedy rady, tak já nechápu, proč by to nemělo být rozhodnutí, na kterém by se parlament podíval, protože my schvalujeme tato pravidla v rámci spolurozhodování. Dále si myslím, že normy, které se zde předkládají eh, a které se týkají přístupu k informací eh, pro Evropský parlament, je to v článku 13 a tam se říká, že ne pouze ráda, ale také Evropský parlament má být informován, pokud eh, dojde k vyhodnocovací návštěvě a dojde tam i tedy k určitým výsledkům, které třeba sdělit. A dále, pak se máme další článek, číslo 17, to se také týká přístupu k informacím. Jsou to informace, které byly vlastně vyštěny v rámci tohoto vyhodnocování. Já chci říct toto. Je to další důvod, proč nechápeme, proč se rada brání, brání dát přístup Evropského parlamentu k vyhodnocování zprávám, které se právě týkají Schengenu a které se týkají Bulharska a Rumunska. Zde v rámci intenzivy komise se předpokládá, že v budoucnu parlament bude mít přístup k těmto zprávám a já nechápu, proč koncel se takto brání v rámci těch dvou eh, vlastně procesů přístupových, které probíhají. A co se týče Frontexu, já si myslím, že je dobrý, že, dobré, že Frontex zde získává jak větší váhu v rámci celého procesu a chci říci, že je důležité se potřebovat na to, jakým způsobem bychom mohli eh, jak, využít zkušenosti Frontexu nejlepším způsobem. A rovněž je důležité se podívat na to, zda agentura Frontex je schopná a má dostatečný personál proto, aby mohla se stát součástí těch skupin, které budou naštěbovat eh, ty přímo v terénu a budou tedy vypracovávat ty vyhodnocovací zprávy. A dále se chci zeptat, jak se vypadá systém, e, je to článek 12, ověřování volného pohybu osob. Komise tedy vychází z toho, že je třeba vyhodnotit, zda je správným způsobem aplikován šegenský kodex, co se týče článku 21. Mohou zde být pochyby právní pohoby, zda je to, to norma je uplatňována. Ale já bych se chtěl zeptat komise, proč komise chce, aby pouze v tomto hodnocení aby toto hodnocení bylo provázeno pouze pracovníky komise, aniž by se tam jakýmkoliv způsobem podíleli odborníci z členských zemí. Já tedy vidím tento vyhodnocí systém takto. Měl by to být kompromis. Měli bychom mít jakýsi element podílení se, by se tam tedy Eh, podílely evropské instituce, ale zároveň je důležité, aby to byly zapojeni odborníci z českých států, protože my chceme, abych, eh, abychom zde měli vzájemnou důvěru. Není možné mít bezpečnost v šegenském prostoru, aniž bychom měli vzájemnou důvěru mezi členskými státy a evropskými institucemi. A já si myslím, že toto je velice důležité a že by to mělo být zajistěno v celém mechanismu. Děkuji. Gracias, señor Coelho. Děkuji panu Koeliovi. A tímto se dostáváme k rozpravě. A slovo má pan Buzutil, který se přihlásil jako první. Děkuji, pane předsedo. Dovolte mi také poděkovat Karlosi Kojovi za jeho prezentaci. Já jsem byl zpravodajem záležitosti Frontexu a proto mi dovolte zeptat se blíže na úlohu Frontexu. Jistě víte, že momentálně probíhá revize a ta se týká ustanovení, která vedla ke zřízení této agentury. A v této souvislosti můžeme tedy také hovořit o roli agentury Frontex při hodnocení šengenského aký. Proto bych vás chtěl požádat, abyste řekli trochu více k roli k Frontexu. Pokud to chápu správně, tak Frontex má hlavně za úkol provádět analýzu rizik. A na základě této analýzy rizik jsou potom podniknuty další konkrétní kroky, například ty eh, návštěvy na místě a podobně. Dovolte mi zeptat se komise na to, zda plánuje, že Frontex bude mít nějakou další roli v rámci hodnocení. Například, že by to hodnocení prováděl Frontex jako takový. Protože pokud by tomu tak bylo, tak to musí také odrážet mandát Frontexu. A jak říkal pan Coelho, znamenalo by to také, že v tom případě dostane Frontex k dispozici další zdroje pokud chceme, aby se Frontex na těchto úkolech podílel výrazněji. Jedná se o velmi rozsáhlý úkol, když se hodnotí, zda členská země je schopná náležitým způsobem chránit své vnější hranice. Proto by mě zajímalo, co k tomu říká komise. Nyní pan Enšu, děkuji. Děkuji, pane předsedo. Já vítám tento návrh komise. protože jsme potřebovali eh, takové hodnocení eh, uplatňování šengenského aky. Také bych chtěl poděkovat panu Koilovi za jeho prezentaci velice jasnou a srozumitelnou, tak jak jsme ostatně zvyklí již další dobu. Eh, proto mu vlastně přezdíváme pan Schengen. Chtěl bych říci, že v tuto chvíli se dá říci, že existují, eh, existuje dvojí metr pro posouzení uplatňování šengenského aky. Na jedné straně jsou tady země, které jsou už uvnitř šengenského prostoru a další eh, skupina zemí, které jsou mimo. Členské státy, které nejsou v rámci tohoto procesu ověřování, tak by mohli narazit na nějaké problémy. Jsou tady kandidátské země, jako je Rumunsko, na šengenské aky, které i když plně respektuje všechny principy, nemá právo vstoupit do tohoto exkluzivního klubu. Proto hovořím o tom, že tady máme dvojí metr. Chtěl bych se zeptat komise, zda z tohoto hlediska se nedomnívají, že návrh nařízení, i když pravda došlo k jasnému zlepšení, vlastně i nadále pokračuje v tom uplatňování dvojího metru mezi členskými zeměmi a kandidátskými zeměmi na šengenské aky. Také mechanism, dokud nebude společný mechanismus eh, ověřování, bude tady diskriminace takových zemí, jako je Rumunsko a bude pokračovat i do budoucna. Děkuji. Thank you very much, Chairman. Um, yes, I agree that uh, Paní Hotford. Děkuji, pane předsedo. Já se také domnívám, že Carlos Coelho opět splnil očekávání, která do něj vkládáme a že mu nadále můžeme přezdívat pan Schengen. Rovněž eh, mu blahopřejeme k jeho spolehlivému vystupování a k jeho skvělému posouzení situace. Dovolte mi říci několik věcí. Nejprve chci říci, že s ním skutečně souhlasím. Je těžké ospravedlnit to, že se zde používají dva systémy hodnocení. Hodnocení pro ty které již při, země, které již přistoupily Schengenu a ty, které jsou kandidátskými zeměmi. Na druhou stranu eh, nelze eh, korektně hodnocovat eh, aplikaci šengenského AKI, když člověk nebyl upozorněn na určité slabiny, než k šengenskému AKI, no, k šengenskému prostoru přistoupil. A tím se dostávám k druhé věci. Pokud bychom měli akceptovat to, že se tedy hodnotí různě, tak skutečnost, že je zde zapojen Evropský parlament do hodnocení po přístupu, ale parlament nemá přístup přístup, možnost nahlížet do dokumentů těch kandidátských zemí. To je potom problém, protože potom neznáme specifické problémy. My jsme se právě ptali pana Rainwrighta, jak je realizována dohoda SWIFT a zjistili jsme, že nám chybí kritéria, jak to celé posoudit a my jako poslanci a poslankyně potom nemáme v podstatě eh, možnost řádně danou věc zhodnotit. Jak tedy můžeme zajistit, aby ty systémy byly natolik solidní, abychom minimálně dostali přístup k dokumentům pro hodnocení kandidátských eh, zemí, i když se ho přímo neúčastníme. A třetí věc, Zde mi dovolte položit několik otázek, co se týče aplikace hodnocení. Komise zde odkazuje na ochranu údajů. A zástupkyně komise zde, myslím, také hovořila o základních právech. Já to není nenalézám v tom eh, k vytištěném dokumentu, ale možná, že jsem ten dokument neprostudovala dostatečně podrobně. Jeden z problémů kontroly a hodnocení členských států, které už jsou členy Evropské unie, případně šengenského prostoru, je technického charakteru. Přesto je také velmi důležité, aby byly členské státy hodnocené v oblasti vnitra a justice i z kvalitativního hlediska. To znamená například, jak solidní je veřejná zpráva, policejní orgány, zda tam nepanuje korupce, zda je zohledňována ochrana údajů. A další. Nebo například zda zde nepanují pochybnosti o tom, že by se do zemí dostávali e, zločinci a podobně. To znamená všechno, co souvisí s aplikací AKI, by se nemělo omezovat výhradně na technické záležitosti. A já zde přesně nevidím, které prvky a aspekty jsou zde nejvýznamnější. A poslední téma, zde nehovořím za sebe a ani jako Britka nehovořím nyní za britskou vládu, ale Spojené království má přístup k některým aspektům, například policejním údajů šengenského informačního systému. Takže jistě panuje zájem a i určitá legitimní účast eh, na hodnotící mechanismu ze strany Spojeného království. A proto nevím, nakolik by zde bylo možné eh, vládu Spojeného království vyloučit. Jistě někteří nečlenové šengenského prostoru by zde neměli eh, lpět na detailech, ale ustanovení by bylo třeba dodržovat. A já, když zde jako Britka hovořím o Schengenu příliš dlouho, tak to možná také není vhodné. Nicméně by skutečně bylo zajímavé se na to ještě zeptat. že Spojené království na jednu stranu například získává určité policejní údaje, na druhou stranu se ale nemůže účastnit hodnocení aplikace šengenského aký. Můžete to přiblížit? Děkuji a není pan Stanaka. Děkuji, pane předsedo. I já chci poděkovat panu zpravodaji za to, že se touto problematikou zabývá už od roku 2009. Vlastně bylo dobré, že se tím zabývá právě on. Nyní jsme i my více zapojeni do této problematiky. Dovolte mi položit otázku komise. Týká se ochrany údajů a základních práv. Jsou tyto aspekty skutečně zohledněny v daném mechanismu? chci říci, že my podporujeme pana Koja když zde hovoří o odlišném přístupu k těm zemím, které jsou členy šengenského prostoru a k těm, které, které jsou kandidátskými zeměmi. Možná příliš pozdě nyní hovořím o dokumentech týkajících se Bulharska a Rumunska. Tam se měnil také zpravodaj a stínový zpravodaj, nicméně děkuji za to, že nyní mají všichni členové výboru tyto dokumenty k dispozici. Děkuji, paní Ernst. No, pane Kojo, dovolte, aby i naše politická skupina vám poblahopřála. Je dobré hovořit o věcech tak, jak jsou, a myslím si, že diskuse o Bulharsku a Rumunsku nám ukázala, že musíme v dokumentech jasně vyjádřit, že se nesmí činit rozdílů mezi jednotlivými členskými zeměmi, mezi těmi, které už v Schengenu jsou a mezi těmi, které nově přistupují k Schengenu. Já myslím, že to je skutečně velice komplikované a jsem zhrozená, tak jako i mnozí v Bulharsku a Rumunsku, kteří si kladou otázku, co se zde vlastně aplikuje, co je to za hru, která se tady hraje. Já musím říci, že v německých médiích o tom už vlastně ani nemusíme diskutovat. Já jsem se o víkendu dočetla, že už je vlastně všechno rozhodnuto, že rada se rozhodla, že tyto dvě země prostě už do Schengenu zahrnuté nebudou. Tak to já se takto dočítám v německých médiích. A nabývám z toho pocitu, že je zde Evropský parlament v těžké situaci, protože nyní sice máme dokumenty, ale dostali jsme je velice pozdě. A my jsme mohli celou problematiku pouze sledovat, ale nemohli jsme se jako Evropský parlament aktivně zapojit a to beru za něco velmi problematického. Komise říkala, že parlament nemá být pouze informován, ale skutečně zahrnut do práce a to se musí splnit od A do Z a to se zde nestalo. Proto bych byla ráda, kdybyste nám konkrétně řekli, jak by to zapojení parlamentu od začátku do konce mělo skutečně vypadat. A další téma jsou to ta hodnocení ohlášené a neohlášené návštěvy. Kdo to konkrétně dělá? Co se stane, eh, když bude vyjádřeno nějaké negativní stanovisko, nebo na základě čeho je vyjádřeno negativní stanovisko, když se zjistí nějaké problémy? Co to pro ty země znamená? jak to má celé vypadat. Je to něco, co bychom si měli řádně promyslet, protože jinak takto vyhodíme možná přes palubu jednu ze základních myšlenek Schengenu. A to bychom neměli dělat. Takže otázka ohlášených a neohlášených návštěv a jak by měly konkrétně vypadat, protože zatím to tedy moc konkrétně nevím. A poslední bod týkající se Bulharska a Rumunska. Já jsem se v médiích dokonce dočetla, že maďarské předsednictví se domnívá, že bychom mohli Rumunsko tak zahrnout z části, možná jako oblast kolem hlavního města a některé další oblasti, ale ne Rumunsko jako celek. Domnívám se, že je důležité k této otázce také říci jasná slova je to důležité nejen pro nás v Evropském parlamentu, ale i pro občany Bulharska a Rumunska. Děkuji, paní Flotr. Hlásíte se o slovo? Omlouvám se to, omlouvám se to paní Veržat. Je ne vois pas d'inconvénient, euh, monsieur le président, à ce que vous me confondez. Pane předsedo, eh, vy Eh, vy jste mě, si mě spletla s paní Flotr, ale když máme mnoho společného, nejsme ve stejné politické skupině. Já mám konkrétní otázku, abych to lépe pochopila. Máme na stole otázku eh, svobodného pohybu Rómů. A právě Rumunsko a Maďarsko jsou ty země, kterých se tato otázka týká nejvíce. Já bych chtěla vidět, jak konkrétně komise bude eh, k tomuto přistupovat. Jak má v úmyslu eh, řešit otázku uplatňování těchto pravidel? Pro mě to není úplně jasné a ostatně také se chci zeptat, eh, kdy zpráva paní Redingové nám bude předána. Merci. Now. Děkuji. Děkuji a teď se vrátíme zpět ke komisi a pak opět bude mít závěrečné slovo náš zpravodaj, paní Mozhamerová. Děkuji. K té otázce dvojího metru já bych chtěla upozornit že to není to AKY, které by se mělo odlišně aplikovat. Samozřejmě to AKY je stejné ve všech případech a platí stejné AKY. Pouze eh, je tady jiný mechanismus, který je stanoven eh, k okamžiku eh, přistoupení. Ta první část našeho mm, mandátu je otázka, zda se zruší nebo nezruší kontroly na hranicích. Doporučení Eh, pak je okamžitě uplatňováno. A druhá část mandátu v rámci šengenské eh, zóny jsou různé eh, mechanismy, následné mechanismy, které pak ověřují, zda je doporučení realizováno. Konkrétní otázka Současný eh, mechanismus, jak víte, je plně pod eh, pravomocí rady, čili jde o maďarské eh, předsednictví, jak k tomu přistoupí k otázce Maďarska a Rumunska. Dále otázka Frontexu. Frontex poskytuje analýzu rizik a mm, roční program a také návštěvy přímo na místě. Ovšem Frontex neprovádí sám všechny tyto návštěvy. Komise je může přizvat jako eh, pozorovatele, čili oni nemají tak příliš velký dopad na těch další zdroje, které budou požadovány od Frontexu. Pokud je o vnitřní hranice, eh, počítáme tady pouze s experty komise. A důvod je takový, že doprovodná opatření, která máme e, z vnějších hranic, jako víza, spolupráce a tak dále, tady je zapotřebí, aby se udržela vzájemná důvěra také na vnitřních hranicích. Podle článku 12 e, Chceme vědět, zda na vnitřních hranicích se provádí nějaké policejní sledování a jaké. Opět chceme, aby se respektovala vzájemná důvěra. Nechceme příliš zatěžovat eh, experty z členských států, proto navrhujeme, aby tam jezdili pouze experti z komise. Hodnocení eh, jakožto takové není pouze technickým, ale také kvalitativním hodnocením to je článek 13.2 návrhu, který to stanovuje, kde je uvedeno, že se analyzuje i kvalitativní, i kvantitativní, operativní, i administrativní, i organizační aspekty. To je tedy skutečně hodnocení, jak se aplikuje AKY. Technicky, ale i kvalitativně. Pokud jde o respektování základních práv, Eh, toho je možná trošku skryto, ale je to v úvodním ustanovení 11. Eh, Spojené království, které není posuzováno. Ano, to je důsledek právního základu zvoleného komisí. Já si uvědomuji, že asi bude další diskuse eh, k tomuto. Já doufám, že se mi podařilo odpovědět na všechny konkrétní dotazy. Děkuji. Děkuji. Paní Mozhamerová a nyní dáme slovo zpravodajovi, panu Koelovi, prosím. Two final uh, words. First one. Děkuji. Děkuji, pane předsedo. Možná dvě poznámky na závěr. Za prvé, já chápu ty právní důvody, které zatím stojí, ale já nechápu, jak má fungovat celý systém, když budeme mít dva rozdílné standardy. Pokud budou rozdílné standardy, pokud bude ten dvojí metr, tedy jeden standard pro kandidátské země, které chtějí vstoupit do Schengenu a druhý pro členské země Schengenu, tak to tedy znamená, že zde bude možnost mít eh, jaksi náročnější standardy a méně náročné standardy. A pokud budou existovat méně náročné standardy, tak je možné, že kandidát vstoupí do Schengenu a pokud se stane členem, tak dojde k dalšímu vyhodnocení a my zjistíme, že vůbec nesplňuje veškeré podmínky. A potom budeme nuceni přistoupit k jednoznačným opatřením. To tedy není smysluplné. Pokud ty standardy ovšem budou náročnější, které tedy budou, muset plnit, budou muset plnit kandidátské země, tak to povede k tomu, že budou mít pocit, že se s nimi zachází nespravedlivě a mohou moci právem říci, že jsme vůči nim přísnější pouze proto, že jaksi ještě nejsou členy klubu. Teď jsme tedy přísnější, že s nimi zacházíme přísněji než těm, s těmi, kteří jsou jít členové Schengenu. Proto si myslím, že to nedává smysl, aby zde existovaly dva rozdílné standardy a je třeba tento problém brát velice vážně a měli bychom s tím opravdu něco udělat s tím nařízením. Co se týče přístupu parlamentu k dokumentům, i zde není možné, aby to zůstalo tak, jako, tak, jak to je. Je třeba, aby se i na tomto poli něco stalo. A ještě třetí podmámka, ta e, nesouvisí s tím e, hodnotícím mechanismem pro uplatňování šengenského AKY. Souvisí to s Rumunskem a Bulharskem. Celá řada kolegů zde hovořilo o těch zprávách. E, příští čtvrtek odpoledne o tom budeme hovořit. A já chci říct kolegům následující věc. Nemáme, neobdrželi jsme od rády žádné oficiální dokumenty, které by se týkaly Rumunska a Bulharska. Nemáme tedy žádné oficiální dokumenty. Nic takového jsme neobdrželi. Na minulé schůzi jsem přivítal iniciativu pana kapitányho. On se získali se dokumenty z neformálního zdroje a poskytli je všem členům výboru. Ale já jsem již tehdy na výboru říkal, nejsou to žádné oficiální dokumenty, jednalo se o návrhy a minulý týden ve čtvrtek došlo k tomu, že výbor Ševal, který tedy působí na radě, je z části ještě přepracoval. Takže jednak to nebyly si konečné dokumenty a jednak navíc je velice dobře možné, že byly jistě pozměněny. Pouze dokumenty, které získáváme od rady, jsou oficiálními dokumenty, se kterými můžeme dále oficiálně pracovat a o takové dokumenty se nejednalo. Pan kapitány tedy poskytl ostatním členům výboru dokumenty, které již z části jsou opět přepracovány, protože tehdy se jednalo o návrhy, jak jsem říkal, minulý čtvrtek v rámci schůzení výboru Ševal došlo k přepracování a jisté věci byly změněny. Proto je třeba říci, Celé jasně, že ty dokumenty sice pro nás byly dobré, protože jsme získali jakýsi první obrázek o celé věci, ale nebyly to žádné oficiální dokumenty. Takové dokumenty parlament neobdržel a já jsem to takto řekl minulý týden i stínovým zpravodajům a o tom celém budeme hovořit eh, příští čtvrtek. Nemůžeme tedy reagovat rychle, protože jsme dostatečně rychle neobdrželi dokumenty. Děkuji panu Kolijovi, vyslechli jsme si komisi, vyslechli jsme si závěrečné splo- slovo pana zpravodaje, který ještě jednou poukázal na to, že je opravdu velice důležité, nutné, abychom postupovali rychle, aby tedy žádosti, které posílá výbor Libe radě, aby eh, rada se tomu rychle věnovala a rychle poskytla nám veškeré potřebné dokumenty, protože pro nás je to důležité, abychom mohli rozhodnout o tom, zda Rumunsko a Bulharsko bude moci vstoupit do Schengenu. Proto se ptám, zda je v sále přítomen zástupce rady, který by chtěl zareagovat na tuto naléhavou žádost. Prosím. Ne? Čekáme tedy i nadále na to, že předsednictví rady a rada zareaguje na naši žádost Protože pokaždé, když hovoříme o Schengenu, tak o tom hovoříme a zmiňuje se, zmiňujeme se o tom tak jako dnes. Tímto tedy tuto věc uzavíráme, dostáváme se k dalšímu bodu na pořadu jednání. A to je bod číslo 6, 7, 8, 9, 10 a 11. Je to společná rozprava. Ve všech těchto bodech se jedná o udělení absolutoria za rok 2009. Nejdříve se jedná o souhrnný rozpočet EU oddíl 3 komise. Pro všechny body je zpravodajem pan Simon Busutil. Nejedná se pouze o návrhy stanovisek pro absolutorium za rok 2009, oblastech, za které jsme kompetentními jakožto výbor, ale jedná se také o pět agentur, které rovněž spadají do naší oblasti působnosti. Já bych nejdříve poskytl slovo panu navrhovateli, potom komisi a potom budete mít možnost klást otázky. Prosím, pane Buzutile. Děkuji, pane předsedo. Já se pokusím co nejrychleji, vzhledem k tomu, že máme málo času. Já začnu tím, že řeknu, že jsem velmi rád, že Veronik Matěj, která byla eh, zpravodajkou pro absolutorium agentur eh, při, tedy v výboru pro kontrolu rozpočtu, že je tady také, protože je to velice eh, jistě zajímavé si srovnat, co řeknu. Máme tady už eh, první prezentaci eh, k šesti eh, zprávám. Už začátkem měsíce to byla prezentováno i první výměna názoru a také z těch pěti agentur, které jsou předmětem absolutoria, o kterém diskutujeme. Má stanoviska, která prezentuji, se opírají o tu výměnu názorů, která proběhla začátkem měsíce a zejména se opírají o otázky, které jsem položil komisi i agenturám a o odpovědi, které jsem od nich dostal. Dovolte, abych rychle probral eh, každé ze šesti stanovisek. Za prvé komise. Absolutorium k té naší části rozpočtu, to znamená eh, oddíl 3 rozpočtu a to spadá do pravomocí tohoto výboru. Já ve svém stanovisku vítám to, že došlo k velkému pokroku e, v e, plnění závazků e, rozpočtu v oblasti svobody, demokracie a práva. A také tam došlo dost k velkým rušením plateb 8,5 a u e, programů pro solidaritu a zvládání toku e, migrantů, tam bylo nižší e, plnění plateb a to zejména proto, že šlo o zachovávání základních práv. Také bych chtěl apelovat na komisi, aby zveřejnila posouzení v polovině období o různých fondech a různých programech, které spadají do eh, pravomoci našeho eh, výboru. A to prosím co nejrychleji, protože to je věc, kterou nám komise slíbila do konce loňského roku a pořád to ještě nemáme. A pane předsedo, je velice důležité, abychom tento přehled měli. Chceme-li začít diskutovat eh, o přeskumu finančních perspektiv v průběhu tohoto roku, někdy později. Tolik tedy ke komisi. A teď prosím pokročme eh, k Agentuře Evropské unie pro základní práva. To je eh, jediný bod, který tady se zaslouží zmínku a sice já lituji toho, jakým způsobem s eh, smlouvy první příjmem rámci, tak jak jsme o tom diskutovali již dříve, začátkem tohoto roku, tohoto měsíce. Eh, pokud jde o EMC DDA, tady eh, si myslím, že eh, bychom měli ve světle otázek, které zazněly po nahromaděném přebytku u e DDA. Nyní překročím k Eurojustu a já tady navrhuji, abychom vyjádřili politování, že agentura má stále velký počet prázdných míst, neobsazných míst, 24%. A měli bychom poli- vyjádřit politování, že některé smlouvy o náboru pracovníků Eh, proběhly mm, poněkud neregulérně a stále platí. Eh, pane předsedo, já navrhuji, abychom požádali agenturu Eurojust, aby napravila tuto situaci, ty nesrovnalosti, které ještě eh, existují. A to, co nejrychleji, pokud je o Frontex, tak tady navrhuji, abychom zaznamenali to množství zrušení v roce 2009 že to bylo vysoké, i když došlo ke zlepšení vzhledem ke stálému sledování rozpočtu. Také bychom měli zaznamenat eh, momentální eh, přeskum Frontexu a dopady, které to má na rozpočet. A konečně, a to je asi to nejdůležitější stanovisko, eh, které tady projednáváme, které se týká CEPOLu, eh, Evropské policejní akademie. Navrhuji, abychom zaznamenali, že některé postupy zakázek byly eh, doprovázeny nesrovnalostmi, že určité nakupování zboží i služeb eh, se nekonalo ve výběrovém řízení během roku 2009 a navrhuji, abychom uvedli, že Vzhledem eh, k tomu, že eh, nebylo komisi nikdy předloženo příslušné nařízení a tudíž nikdy nevstoupilo v platnost, pak eh, smlouvy s některými experty a s některými poradci jsou vlastně nelegální. A navrhuji tedy, aby příslušné orgány zahájily šetření a aby zjistili, zda postupy Eh, skutečně nebyly dodrženy a pak eh, to znamená, že uzavřené smlouvy jsou nelegální. A já dokonce navrhuji ještě něco více, abychom tedy konstatovali, že eh, smlouvy o náboru pracovníků, které stále ještě platí, by měly být Eh, přeskoumány kolegiem a měli bychom, měli bychom požadovat, aby nesrovnalosti byly okamžitě eh, napraveny. Můžeme vyjádřit eh, politování, že tady byly některé závazky, které vlastně byly použity i k některým soukromým účelům, což, pane předsedo, jistě uznáte, že je zcela nepřijatelné a navrhuji, abychom uvedli, že i přesto, že je tady nové vedení akademie, eh, v minulosti došlo k chybám a k pochybením, eh, které ale stále ještě nebyly napraveny. A eh, že veškeré zlepšení, které probíhá pod novým vedením, by mělo být znovu přeskoumáno v rozpočtu na rok 2010. Konečně navrhuji u CEPOLu, pane předsedo, aby náš výbor Eh, předal stanovisko výboru pro kontrolu rozpočtu, že vzhledem k tomu, jak je tady velký počet nesrovnalostí a chyb a pochybení, eh, ke kterým došlo v rozpočtu eh, CEPOLu během roku 2009, že k vzhledem k tomu udělení absolutoria za rok 2009 by nemělo být poskytnuto. Tím končím své stručné úvodní slovo k těm šesti stanoviskům. Chci poděkovat kolegům za pozornost a především Chci poděkovat sekretariátu za to, že mi pomohli a e, i nadále mi mě podporují v práci. Děkuji velice příslušné pracovnice sekretariátu za její pomoc. Čili očekávám, co k tomu řekne komise a co k tomu řeknou další kolegové. Děkujeme vám, pane Busutile, za práci, kterou jste odvedl a dáváme slovo komisi. Zástupce komise, prosím. Yes, willing to make... Prosím, a prosím, jste v sále a chcete se k tomu vyjádřit, prosím. Bonjour, euh, Stéphanie Carillon. Euh, Děkuji, Stefanie Carillon euh, z DG Justice a vnitřní věci. Já nemám moc co dodat k tomu, co tady právě zaznělo, co skutečně vyjadřuje diskuse, které probíhaly pokud jde o tu část týkající se komise, tak chci pouze říci, že komise děkuje navrhovateli za relativně pozitivní stanovisko. My souhlasíme s tím, že rok 2009 je pokračováním, eh, zlepšení ve finančním řízení i v plnění rozpočtu. Chceme ujistit, že podmínky, které zazněly, vezmeme v úvahu při přemýšlení o dalších finančních perspektivách. Zejména jde o ty poznámky, které se týkají um, sdíleného řízení a zjednodušení pravidel pro programy. To jsou dvě věci, které rozhodně e, budeme dále zvažovat. Dále by komise chtěla ujistit parlament, že velice e, pečlivě sledujeme přeskum v polovině období a že to rozhodně co nejdříve zveřejníme. Eh, pokud jde o poznámky týkající se agentur, komise samozřejmě nemůže se podrobně k tomu vyjadřovat. Chtěli bychom jen uvést, že pokud jde o čtyři agentury, Frontex, Eh, Eurojust, EMCDDA. E, e Tady konstatujeme s potěšením, že eh, podle účetního dvora eh, účetní výkazy představují pravdivý a věrný obraz, což jsme tedy velice rádi. Komise by eh, nicméně chtěla vyjádřit zneklidnění, pokud jde o navržení neudělit absolutorium za rok 2009 CEPOLu. Komise se domnívá, že všechna opatření, která byla učiněna a jsou i nadále činěna, vedou k řešení problémů. Zejména nové vedení, které nastoupilo, přeneslo celou řadu zlepšení ve finančního řízení. Chtěli bychom tedy aby se toto rozhodnutí učinilo s co největší obezřetností. Děkuji. Děkuji komisi za toto vyjádření. A nyní se obracím na členy pan Alvaro. Děkuji, budu mluvit jenom krátce, protože já zastupuji naší politickou skupinu, této zále- v těchto záležitostech. Nelišíme se s názory pana Busutila, chtěli bychom mu poblahopřát. Je důležité zaměřit se na odstraňování nedostatků a zde podporujeme v jeho názoru na CEPOL, protože jsou tam určité případy, které ještě nebyly dořešeny. To vede k diskuzím nejenom ve výboru pro rozpočtovou kontrolu, ale i v rozpočtovém výboru, jehož jsem členem. Domnívám se, že zde vidíme dobrý příklad spolupráce s výborem pro rozpočtovou kontrolu, kde projednáváme absolutorium. Já jsem zde zástupce naší politické skupiny pro rozpočet 2012 a můžeme tedy napravit to, co se pokazalo v roce 2009 a zlepšit to také v rámci rozpočtového postupu. Abych to tedy schrnul, chci poblehopřát panu navrhovateli a podporujeme ho. Paní Keller. Děkuji. Já také plně souhlasím s tím, co řekl pan zpravodaj, co uvádí ve svých stanoviscích. Máme zde pouhé drobné eh, návrhy formulačního charakteru, pochopili jsme správně tady, že u CEPOLu nechceme udělit eh, absolutorium. Dovolte ještě něco říci k CEPOLu i jiným agenturám. Hovoříme zde o rozpočtu pro rok 2009. Já si myslím, že je problematické potom za zohlednit v absolutoriu věci, které se odehrály v roce 2010, protože my zde udílíme absolutorium pro rok 2009 a proto bychom se na onen rok měli zaměřit. Pokud se v těch agenturách něco změnilo k lepšímu, o, což vy zde také zmiňujete, tak bych to ráda nejprve viděla černé na bílém a schválené také účetním dvorem, než se to objeví v nějaké zprávě jako určitý fakt. Samozřejmě je to dobré, když pozitivně ohodnotíme to, že se v agenturách věci zlepšily ale měli bychom vyčkat, než to skutečně potvrdí účetní dvůr, než například eh, budeme psát, že vítáme zlepšení, než to tedy budeme mít černé na bílém. A opravdu je to rok 2009. Děkuji, paní Matěj. Děkuji, pane předsedu. Simone, já chci poblahopřát za ten velký kus práce, který jste v této věci odvedl. Nemáme mnoho času, proto dovolte stručně říci, že my se všemi body souhlasíme i s o němi závěry, které jste právě objasnil. Týkali se cepolu. Už eh, o tom hovořili někteří kolegové a kolegyně, že se zde zabýváme absolutoriem za rok 2009. To, že od roku 2010 je tam nový e, šéf, to nějak nesouvisí s absolutoriem za rok 2009, takže nesouhlasím s tím, co zde říkala e, komise, že nový ředitel Cepolu se udělal mnohé pro to, aby se situace zlepšila. Samozřejmě to uvidíme, až budeme projednávat rok 2010, ale nyní zde hovoříme o roku 2009 a proto také souhlasím s tím, co vyjádřil pan navrhovatel. Je zde skutečně celá řada záležitostí týkající se policejní akademie. A to, co se odehrálo v akademii v roce 2009, není dostatčující pro to, abychom udělili absolutorium jsme zde v eh, výboru pro občanské svobody. A domnívám se, že zde komise nemá vhodné postavení v řídící radě, protože eh, nemá hlasovací právo a je zde také problém se správní radou. Hovořili jsme zde o těch soukromých výdajích, které byly financovány z peněz daňových eh, poplatníků. V posledních letech jsme hovořili o tom, jak ředitel porušoval pravidla. Ředitel nakonec odstoupil po té, co k tomu byl vyzván. Já se domnívám, že ten eh, řídící výbor ehm, také neplnil vždy eh, své úkoly tak, jak měl. Nebyl dostatečně informován o svých úkolech a neplnil je dostatečně. Já si myslím, že zde je strukturní problém. Buď bychom CEPOL přidružili k Europolu, a nebo bychom CEPOL posílili. Ale nedomnívám se, že e, Policejní akademie může přežít v takové podobě, v jaké momentálně je, i přes veškeré úsilí, které vyvíjí současný ředitel. Domnívám se, že to je téma, kterým bychom se měli zabývat. Měla by se tím také zabývat a rada, protože momentálně není seriózně udržovat takovou to strukturu v takovém rozsahu. Pan Busutil na závěr několik slov. Ano, děkuji. Rád bych poděkoval všem kolegyním a kolegům za jejich vystoupení a za jejich milá slova. Dovolte mi krátce něco říct si k Cepolu. v minulém roce jsme zde neudělovali absolutorium pro policejní akademii a výbor pro rozpočtovou kontrolu o tom rozhodl teprve nedávno, že nakonec přeci jen to absolutorium za rok 2008 udělí, ale odkládal to několik měsíců. Absolutorium CEPOLu za rok 2008 tedy ještě nebylo schváleno na plénu. A kolegyně a kolegové zde Eh, správně poukázali, že nejednáme o roce 2010 ani o roce 2008, ale projednáváme rok 2009 a pro tento rok eh, konstatujeme určité postupy, které nebyly v CEPOLu řádné a legální a proto se domnívám, že bychom absolutorium CEPOLu udělit neměli, protože tím máme možnost, jak na to správně poukázala Veronik Matěj, že bychom si promysleli strukturu této akademie a zdají nepřidružit například k Europolu. Děkuji, pane Busutile, řekl jste to velmi jasně a rádi bychom zde skutečně formulovali jasné stanovisko. Ještě se o slovo hlásí komise, prosím. Děkuji, já mám jenom takovou technickou poznámku na ujasnění. CEPOL nedostane absolutorium pro rok 2008. Jde zde pouze o realizaci účetní uzávěrky. To znamená, že pro rok 2008 se nebude udělovat absolutorium, ale musí se zde provést účetní závěrka, aby to bylo z účetního hlediska správné. Ano, děkuji, tak to bylo jasné říká pan předseda. Dovolte mi říci, že lhůta pro pozměňovací návrhy je krátká do 3. února 12 hodin. To znamená, že do tohoto čtvrtka 12 hodin hlasování ve výboru Libe bude 28. Tak a nyní se dostáváme k dalšímu bodu našeho programu, což je bod číslo 12 provádění článku 10 protokolu Organizace spojených národů o střelných zbraních a stanovujících vývozní povolení a opatření dovozu tranzitu střelních zbraní, součástí dílů a střeliva. Spravodajkou, navrhovatelkou je paní kolegyně Matyje. Je to návrh eh, článku 50 v rámci spolupráce s INTA byl předložen, ale INTA to odmítla. O nás informovat paní Matěj, potom komise a pak bude eh, rozprava. Paní Netfeld se hlásí. A pane předsedo, já jsem krátce nebyla v sále, ale to zasedání za zavřenými eh, dveřmi to bude ještě dnes na programu, stihneme to od 6. Já doufám, že ještě tento bod také dnes stihneme. Ano, tak zde by nám také možná mohla pomoci paní Maty tím, že bude hovořit stručně, to by nám velmi pomohlo. Ano, já vám rozumím, pane předsedo. Vážení kolegové, tento návrh na řízení reaguje na to, že Evropská unie má provést eh, článek 10 protokolu OSN do předpisu Unie. Jde o otázky nedovolené výroby střelných zbraní a tak dále. V roce 2002 to komise podepsala. Tento článek 10 protokolu počítá s tím, že bude větší kontrola vývozu, dovozu a tranzitu střelných zbraní pro civilní užití mimo Evropskou unii. Harmonizace v této oblasti je samozřejmě vítaná. V současné době vnitrostátní předpisy v členských státech se hodně liší v jednotlivých státech. Je tedy důležité schválit jednotná pravidla, aby tady bylo možné jednotně kontrolovat eh, tyto zbraně a posílit spolupráci mezi členskými státy. Chci říci, že to není samozřejmě a nesmí být na úkor malých a středních podniků EU, eh, e které působí na tomto trhu. Nemůžeme zavést větší administrativní zátěž, to je zbytečné, zatěžující a poškozuje to konkurenceschopnost evropského průmyslu. Proto naší odpovědností v EU je zajistit našim malým a středním podnikům konkurenceschopné podmínky v rámci spravedlivé hospodářské soutěže. E, Komise se snažila toto všechno mm, realizovat, i když některé věci, které navrhuje, jsou trošku zastaralé. Stačí například se odkázat na definici střelných zbraní, které mm, uvádějí, že z hlediska životního prostředí v celé řadě členských států není dovoleno používat vzduchovky, protože to vede k velkému poškození některých živočišných druhů. Dále chci eh, přivítat eh, návrh, který je uveden v tomto nařízení. Myslím, že tento postup by měl platit pro všechny typy dočasného vývozu střelných zbraní za ověřitelných legálních pravidel, včetně za účelem opravy střelných zbraní. To už existuje v oblasti celní kontroly, kde jsou pravidla a je třeba zabránit zbytečné administrativní eh, žádosti. Žádosti o povolení eh, dočasného vývozu eh, to by mělo být pouze ve lhůtě 60 dní, abychom zbytečně neprodlužovali tyto postupy při vývozu dále. Eh, také eh, lhůta vstupu v platnost není podle mého názoru reálná. Eh, útvary komise počítají s velmi krátkou dobou, počítá se obvykle s delšími obdobími pro vstup v platnost, jako například nařízení, které se týká prekorzorů střeliva kde se počítá s 18-měsíční lhutou. Bylo by tedy vhodné toto lhutu prodloužit. Děkuji. Děkuji vám, paní Matě, za prezentaci vaší zprávy. A nyní dávám slovo komisi. Prosím. Komise. Eh, Děkuji, pane předsedo. Komise by chtěla nejdříve poděkovat Evropského parlamentu za to, že se věnuje tomuto návrhu. Zejména chceme poděkovat panu Jakonýlovi a paní zpravodajce paní Matie. Pan Jakolino zde převzal dvojí úlohu za výbor Libe a za výbor Inte. V rámci poslední schůze bylo již poukázáno na to, jaké oblasti působnosti má tento návrh a jaké cíle. Paní zpravodajka zde zejména připomněla to, že jedním z důležitých cílů je to, aby bychom mohli přistoupit k ratifikaci tého dohody, této dohody, která byla podepsána. Ratifikace ještě nebyla provedena a proto je návrh eh, nařízení tak důležitý. Já chci poukázat, protože nemáme mnoho času, na nutnost toho, abychom v rámci této rozpravy zohlednili skutečnost, že eh, tento protokol obsahuje jistá kritéria a že je třeba postupovat v souladu s těmito ustanoveními a dalšími ustanoveními, která jsou platná v rámci EU. Pane předsedo, vážení poslanci, rovněž bych chtěl poukázat ještě na jednu věc. Komise je ochotná zde podpořit spolu zákonodárce a my jsme již eh, poskytli poradenství radě v určitých otázkách, které si chtěla vyjasnit a byli bychom velice rádi, kdyby toto nařízení mohlo být rychle schváleno. Děkuji panu Mariněrovi za komisi a nyní si vyslechneme radu. Je to pan Majas Raci, prosím, máte slovo. Köszönöm szépen, elnök úr, kedves kollégák! Köszönöm én is a raportőrnek a... Děkuji, pane předsedo. Chci poděkovat eh, zpravodajce za prezentaci a mohu potvrdit eh, jménem maďarského předsednictví, že tuto věc bereme velice vážně investujeme velké úsilí do tohoto bodu a již jsme věnovali dvě zasedání v radě tomuto tématu. Také plánujeme další zasedání a přejeme si, aby to bylo co nejrychleji zvládnuto. Děkuji. Pan Jakolíno, jako stínový zpravodaj, bych chtěl něco říci? Je to tak? Chcete něco říci, prosím? Děkuji, pane předsedo. Já jsem zpravodajem v příslušném výboru, je to výbor INTA. A s velkým zájmem jsem si vyslechl projev komise a rovněž podněty ze strany kolegyně Matěje. To, co k tomu řekla komise Rada, je velice zajímavé. Tato otázka se týká samozřejmě obchodu, rovněž se týká bezpečnostních otázek a jisté aspekty, o kterých hovořila paní zpravodajka, mohou být rovněž zohledněny z naší strany. A komise říká, že jde také o to, že jde tedy o konkrétní uskutečnění odpovídajících právních předpisů. Jde o to zajistit. Jde o vyvážený, o vyvážené řešení, které je třeba dříve nalézti. A tento výbor může předkládat pozměňovací návrhy do třetího třetí a výbor INTA má lhůtu po prodávání pozměňovací návrhy, promíte nás únor do 4. února. A nyní ještě několik poznámek k tomu, co řekla paní kolegyně Matěje. Týká to těch lhůt, zda to má být na základě pracovních dnů nebo kalendářních dnů. Tomu se jistě můžeme, tím se jistě můžeme zabývat. Komise pře, navrhla tedy 4 měsíce, paní kolegyně Matěje navrhla 18 měsíců. Jsou to tedy otázky, kterým se ještě musíme věnovat ve výboru INTA. Děkuji panu Jakolínovi. A nyní mají slovo poslanci jako první paní Ana Gomeš. Chtěla bych poděkovat naší kolegyně paní Veronik Matěj za její vystoupení když jsem četla tu zprávu, tak jsem byla zneklidněná, protože se tam vůbec nehovoří o potřebě konzistentnosti eh, s kodexem eh, chování, což je nyní společná pozice, která byla schválena eh, koncem francouzského předsednictví v roce 2008. A tam jsou stanovena pravidla pro kontrolu Eh, vývozu vojenských technologií. Můžeme říci, že tady hovoříme o střelných zbraní k civilnímu účelu, kdežto tam jde o vojenské účely. Ano, to je pravda, ale musíme si uvědomit, v jakém světě žijeme. Ty zbraně ty střelné zbraně k civilnímu účelu, třeba lovecké zbraně, jsou přesně stejné zbraně, které na jiném kontinentě, třeba v Africe, jsou zbraněmi hromadného e, ničení, jako malé, lehké zbraně. Jsou vyváženy z našich zemí do rozvojových zemí a tam slouží k těm e, vojenským účelem. Třeba je používají dětští vojáci. A Náš parlament musí být konzistentní a chtít konzistentnost od komise i od rady. Teď máme nařízení, které je dost eh, náročné z hlediska kontroly vývozu vojenských technologií a podle mého názoru nemůžeme eh, přimohouřit oči eh, u těchto zbraní, které jsou takto vyváženy. Já jsem se o to hodně zajímala, také parlament se hodně věnoval e, tomu, aby tento Code of Conduct se stal závazným dokumentem. Právně závazným dokumentem. A já ve své vlastní zemi, a jistě i v jiných zemích tomu tak je, jsem Eh, organizovala eh, řadu slyšení, řadu kontaktů s policií, eh, s ozbrojenými silami a co jsem zjistila? Zjistila jsem, že mnoho zbraní byly vyváženy vývozní licencí jako civilní zbraně nebo zbraně pro civilní užití a přitom to byly přesně stejné zbraně, které v Africe byly používány ve válečných konfliktech. Musí to být konzistentní a já chci požádat zejména komisi, co si o to myslí. Chci požádat komisi, aby nám řekla, co si o to myslí. A také eh, žádám zpravodajku, aby se zabývala i tímto aspektem, protože je důležité, abychom byli konzistentní v tak citlivé oblasti. Děkuji. Děkuji. Máme tady řadu hostů, kteří již přišli a čekají na až přijde řada na ně. A proto vás prosím ještě jednou, abyste se e, omezili na co nejstručnější e, vystoupení, ať vše zvládneme včas. Děkuji. Pane kolego acest regulament. Vreau să fac o precizare. Acest... Eh, děkuji, pane eh, předsedo. Já bych chtěl ještě přednést jedno upřesnění k tomuto nařízení. Tady nejde o vojenské zbraně, jde o zcela jasně definovaný typ zbraní, loveckých zbraní, sportovních zbraní. A to je třeba jasně zdůraznit. A říci si, co je co, odlišit si to. Já si nemyslím, že to jsou zbraně, které se používají pro hromadné ničení, jak tady bylo řečeno. Důležité je dosáhnout vyváženosti na jedné straně zabránit nelegálnímu obchodování s těmito zbraněmi a na druhé straně chránit eh, průmyslové podniky, eh, které vyrábějí tyto zbraně k civilnímu užití. Já myslím, že už eh, si nemůžeme dovolit ztrácet pracovní místa v těchto podnicích. Když my Evropská unie, nebudeme vyvážet tyto zbraně, budou tady jiné, nově se rozvíjející země, které nás velice snadno nahradí. A ty budou mít určitě mnohem méně přísné kontroly než my. Než, než to, co my navrhujeme v této kategorii zbraní. Takže já děkuji eh, paní zpravodajce Matě a jménem eh, naší Eh, skupiny musím říci, že věřím, že se nám podaří dospět ke konsensu. Děkuji. Děkuji, paní Keller. Thank you for that. Thank you. Um, well, actually, sports weapons are very often... Děkuji. Myslím si, že sportovní zbraně se velice často používají k tomu, například když dojde mm, k tomu, že nějaký školák ve škole ohrožuje ostatní školáky a tak dále. Takže ono je to obtížné. Já si myslím, že bychom měli plně provádět článek 10. Neměli bychom si říci, že chceme, aby bylo jednoduché vyvážet sportovní zbraně, abychom to tedy co nejvíce zjednodušili. Já mám takovou otázku na komisi. Ale stačila by mi i písemná odpověď. Co vlastně chápete pod bodem ostatní? Je to v tom té přílože, kde je seznam zbraní a já se chci zeptat, co tam tedy přesně spadá. Děkuji. Předseda a nyní možná závěrečný projev paní zpravodajky. Chtěla byste k tomu ještě něco podotknout, anebo si myslíte, že to není nutné? Děkuji, pane předsedo. tomto případě říká pan předseda, že chci říci toto. Na pořadu jednání jsme měli i bod číslo 13, seznam cestovních dokladů, které opravňují držitele k překročení vnějších hranic a které mohou obsahovat výzum a zavedení mechanismu pro sestavování tohoto seznamu. Paní zpravodajka je paní Tania Fažon. ona byla tak ochotná, že řekla, že souhlasí s tím, že přesuneme tento bod na zítřejší schůzky, schůzy a budeme se mu věnovat hned po hlasování. Znamená to tedy, že můžeme přejít k poslednímu bodu na dnešní pořadu jednání. Je to bod číslo 14, je to bod za zavřenými dveřmi a týká se nedokončených jednáních o dohodách EU a jmené evidenci cestujících se Spojenými státy americkými, Kanadou a Austrálií. Dnešní rozprava bude naší první rozpravou a vyslechneme si briefing o prvním kole jednání v rámci této dohody za komisi si vyslechneme pana Reinharda Príbeho a po jeho vystoupení budeme mít možnost vést diskuzi. Jako vždy budeme pravděpodobně muset poprosit tlumočníky, aby s námi zůstali o několik minutek déle, ale vynesnažíme se ze všech sil náš čas dodržet.